So, dear colleagues. Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se posadili. Opět vás zde všechny vítám, tedy na druhém dni našeho Evropského parlamentního týdnu. Vítám všechny zástupce národních parlamentů i europoslance, europoslankyně a všechny odborníky, kteří přijali naše pozvání. Nemusím opakovat, že tuto příležitost považujeme za velice důležitou, protože je to příležitost k meziparlamentní spolupráci, získávání vstupů, zlepšování kvality naší i vaší parlamentní práce. Co se týče dnešního dopoledního zasedání, jak víte, je to jedno z tematických zasedání, která probíhají paralelně. Tady to je zasedání Econ, které je rozděleno na dvě části. Ta první se týká Panama Papers a Bahamas Leaks a jaké následné kroky eh, provedly národní parlamenty na základě těchto zjištění a jak se z toho můžeme poučit. A za druhé je to pak bankovní unie, unie kapitálových trhů a jednotný evropský trh pro finanční služby. Měli bychom vás informovat, že vzhledem k vysokému počtu účastníků nejspíš nebude možné, aby vystoupili úplně všichni, ale pokusíme se dát slovo co nejvyššímu počtu kolegů, přičemž prioritu E, přisoudíme k tomu, aby, promluvila co největší, e, co, aby promluvil co největší počet různých parlamentních komor. Takže každý parlament, který dostane slovo, dostane slovo na dvě minuty. Předpokládáme nějakých 20 až 25 intervencí v, každém zasedání, v každé části, ale záleží to samozřejmě také na počtu žádostí o slovo jako takových. Rád bych vás informoval, že k dispozici máte řečnické kartičky, které musíte vyplnit, ať už jste národní parlamentáři a nebo europoslanci, tedy pro část Panama Paper je to ten růžový papír a eh, tedy vyplňte ho a předejte ho tady eh, uvaděčům. No a teď už eh, dám slovo na úvod kolegovi Wernerovi Langenovi, který je předsedou našeho zvláštního vyšetřovacího výboru pro praní špinavých peněz, vyhývání se daně a daňové úniky s názvem PANA. Prosím, Wernere. Ano, e, dobré ráno, dámy a pánové, děkuji vám, že jste přišli. Rád bych hovořil německy, když dovolíte. Rád bych vás zde srdečně přivítal. E, dnes e, nás společně s výborem Ekon čeká zasedání, kde proběhne slyšení a diskuse se čtyřmi experty jako první Mark Peace, který pracoval ve vyšetřovacím výboru Panama společně s profesorem Štiglicem. Jsme velice rádi, pane profesore Píte, že jste tu a že eh, nás budete informovat o svých vědeckých zjištěních. Kromě toho, eh, zde jsou ještě tři velice významní parlamentáři z jednotlivých národních vyšetřovacích výborů. Nejprve Ed Groth z Nizozemska, pak Ahmed Ahmed Lajuej, předseda belgického vyšetřovacího výboru a potom Kajan Kreiner, místo předseda finančního výboru eh, Rakouské národní rady. To představuje, myslím, velice dobrý základ pro debatu a já bych rád řekl pár slov na úvod ohledně naší práce. Parlament v roce 2014 eh, zřídil eh, dva zvláštní vyšetřovací výbory s názvy TAX a TAX 2. Tam šlo o to eh, zaměřit se na aféru LuxLeaks a proskoumat takzvané tax rulings neboli daňová rozhodnutí. To znamená podmínky, které stanovily eh, konkrétní členské státy a které jednak zkreslovaly eh, eh, hospodářskou soutěž a vedly ke zvláštním výjimečným podmínkám, zejména pro mezinárodní nadnárodní koncerny. K dispozici jsou dvě výsledné zprávy z těchto výborů, to znáte. Zasažené země byly Lucembursko, Nizozemsko, ale i Irsko. Výbor Panama, ten se tedy jmenuje Pana a byl zřízen po zveřejnění eh, dokumentu Mossack Fonseca. Eh, to bylo 2,8 terabajtů dokumentů a tady se vyšetřuje něco trošku jiného, tedy nikoliv eh, zkreslení hospodářské soutěže na základě legislativy, ale řeší všechno, co souvisí s praním špinavým peněz, praním peněz z drog, Eh, kriminalita, korupce a s tím spojené daňové úniky. My máme trošku jiný přístup a proto si myslím, že je zvlášť důležité, abychom v rámci naší práce eh, osvětlili jaksi tu vědeckou úroveň, kterou tady zastupuje pan Mark Pít, ale abychom vyslechli i zasažené a nevládní organizace a poradce, zprostředkovatele, právníky, banky, tak abychom si mohli udělat obrázek o tom, jaké podmínky zde byly vytvořeny eh, v tom mezinárodním kontextu. Panama je pouze synonymum celosvětového hnutí, zejména v offshoreových oblastech, tam skrývat peníze, prat peníze, prát peníze a tak dále. Proto je nejdůležitější právě transparentnost. Nejde o malé částky, jde o triliony euro, které unikají ze zdanění a tím pádem e, stěžují solidaritu, nebo vyloženě poškozují solidaritu a spravedlnost. Co do aktuálního stavu věci, začali jsme práci v září 2016, teď jsme někde uprostřed analýzy, ten vyšetřovací výbor může fungovat eh, až jeden rok s možným půlročním prodloužením. Podle vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, které je zakotveno v Lisabonské e, eh, smlouvy v článku 226, oproti národním parlamentům nemáme možnost uvalovat sankce. Jinými slovy eh, jsme odkázáni na to, že ti, kteří pozveme, opravdu přijdou a že budou vypodívat. Nesmíme nikoho předvolávat, nemůžeme uvalovat sankce, což je problém, který zatím nebyl vyřešen, protože členské státy e, nechtějí vylepšit e, vyšetřovací právo Evropského parlamentu. Ten návrh leží už od roku 2014 v Radě. Ta zpráva, kterou na konci eh, odevznáme, představí návrhy pro další legislativu. Eh, s tou, s těm, eh, příští, přes příští týden začneme s návštěvami na Maltě ve Velké Británii a v Lucembursku a vzhledem k zvláštní spolupráci EU a USA jedeme i do USA. Vyslechli jsme již celou řadu akademiků a já bych vám rád řekl, které legislativní návrhy, které jsou aktuálně projednávány v Evropském parlamentu, se touto tematikou zabývají. Je to jednak eh, tedy už čtvrtá verze, eh, čtvrtá změna, to znamená pátá verze směrnice proti praní špinavých peněz, to znamená country by country reporting, eh, účetní ceny, to jsou požadavky z výboru TAX 1. Pak jsou to společnosti s jediným společníkem, které jsou v zásadě e, společnosti na PO Box, což existuje po celém světě. E, to, aktuálně, to je aktuálně u ledu. E, diskutovali jsme také o takzvaných boxech, daňových rozhodnutích a jak si i podílení se Eh, národní legislativy na tomto, například Apple v Irsku a Amazon v Lucembursku, které přiznávají daným úřadům pouze tu část příjmu, která vzniká v Irsku, respektive v Lucembursku. Byť eh, tedy eh, z celého obratu těchto nadnárodních koncernů se daní jenom ta malá část. A to vede k té kuriozní historii toho, že u Amazonu je to eh, zdanění 0,6 eh, celkového obratu a u Apple je to něco podobného. Eh, zkreslení hospodářské soutěže v případu Apple přeskoumávala už paní Verstager. Apple, Amazon, Starbucks, pardon, Google, Amazon, Starbucks přijdou brzy a bylo rozhodnuto, že Apple musí vyplatit Irsku na daních 13 miliard euro. E, toto je možné jenom proto, že v americké legislativě je mezera. Americká legislativa říká, že e, zisky z jiných regionů světa, které jsou jaksi odloženy v nějakém offshore, um, offshore um, Eh, nějaké offshore oblasti, tak musí být zdaněny teprve, až se vrátí do USA. Jinými slovy, když Apple uloží nějakých 13 miliard euro někde v nějakém daňovém ráji a zaplatil minimální daně, byť obraty Apple v Irsku eh, jsou obraty z Evropy, Ruska, Severní Afriky a Blízkého východu. Jinými slovy, je to eh, velice výrazné zkreslení hospodářské soutěže, se kterým je potřeba něco udělat. Důležitá je spolupráce úřadů a mezinárodní dohody. Víme, že náš výbor má pouze omezené kompetence, protože daňové právo je v rukou členských států, ale podle nás je nutné, tlačit na mezinárodní úrovni na větší spravedlnost v oblasti daní. Tolik tedy k aktuálnímu stavu věcí. V druhé polovině letošního roku eh, nejspíš předložíme svou závěrečnou zprávu, kterou vypracovávají spolu zpravodové Jepe Kofot z frakce SAD a Petr Ježek eh, z frakce ALDE. Tedy jsou to pánové z Dánska a České republiky. Děkuji vám, to je vše. Eh, děkuji vám, pane předsedo Langene. A teď prosím jako prvního vystupujícího ehm, pana profesora Marka Písa. Chairman, ladies and gentlemen. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za toto milé pozvání. Stejně jako voda, usiluje o to dostat se co nejníž, tak i špinavé peníze vždycky plynou do těch nejhůře regulovaných zemí. Panama Papers potvrdili to, co už jsme předtím věděli. Za prvé, takovýto scénář organizuje investování takovýchto pochybných eh, peněz eh, do jurisdikcí, kde vlastně je velmi nízká pravděpodobnost, eh, že budou tyto jurisdikce spolupracovat. Já vím, o čem mluvím, jsem ze Švýcarska. <clears throat> Máme tam Karibské ostrovy, Monako, Liechtensteinsko, Nevada, Delaware. Když se podíváte do těchto dokumentů, už to tady říkal předseda, tak tam uvidíte velkou směsici eh, daňových podvodníků, společností, které využívají offshoreových lokací pro transfer cen, ale vidíte tam také ministry, prezidenty, kteří ukrývají peníze, které jsou nad rámec toho, co by si mohli legitimně vydělat eh, ve své funkci. Pak tam vidíte také eh, různé kriminálníky, převaděčské gengy, dokonce i organizace, které se zabývají dětskou prostitucí. Já jsem byl členem eh, task force, eh, která se zabývala praním špinavých peněz, potom eh, jsem se zabývala také úplatkářstvím. vyšetřováním úplatkářství. takže já jsem se s tím setkával pravidelně tisíckrát. Předseda před chvíli řekl, že tady nejde pouze o Panamu, to je pouze náhodný příklad, ale je to také o Panamě. Jen stručná poznámka k Panamě. Já jsem eh, tu zemi trochu studoval. Panama teď eh, vynakládá velké úsilí, alespoň tedy říká ty správné věci, ale upřímně minulý týden vyšetřování Mossad Podseka muselo být eh, zastaveno podle rozhodnutí nejvyššího soudu a také panamská vláda není ochotná znovu přeskoumat eh, ty příkazy na brazilskou eh, stavební společnost Odebrecht, eh, i když přiznala tato společnost, že dala úřadům více než 50 milionů dolarů, pokud šlo o přidělování veřejných zakázek. Když se na to podíváme obecně, je to celosvětový problém a všichni jsme jeho součástí. Ať už to začíná původně u nás, anebo K tomu přispívá naše právní uspořádání. Pokud chceme něco změnit, tak musíme být odvážní. Už jsme na dobré cestě, musím říci. Mnohokrát jste slyšeli o identifikaci eh, beneficial owners eh, u finančních institucí. To je velmi cenná informace na daňové, v daňovém oblasti, pokud chcete vyměňovat informace, tak musíte vědět, kdo je majitelem účtu a je to také velmi důležité pro regulátory a orgány činné v trestním řízení. V současném stavu mě chybí <clears throat> seriózní implementace a vymáhání ze strany regulátorů. Řeknu vám, co mám na mysli. Má země, Švýcarsko například, tam to vypadá tak klasicky, že právníci v Ženevě kupovali stavby od Mossack Fonseca, od tedy jejich pobočky v Ženevě, ale nejde pouze o právníky, jde také o svěřence, jde také o daňové poradce a další profese, kteří někdy zacházejí nad rámec běžné právní práce a organizují se ve finančním sektoru a starou se z nich finanční operátoři. A to je horké téma i pro vás, pokud jde o tu vaši čtvrtou nebo pátou směrnici o praní špinavých peněz. Kdy se z právníka stane finanční operátor? To je velké téma, velmi ožehavé. A to nás vede k otázce, co bychom měli dělat můj první návrh pro vás je, abyste se na to opravdu velmi podrobně podívali, komu vlastně dáváte výhodu profesních privilegií. Mosak Fonseca, ale i právníci, kteří s nimi pracují, nakupují jejich produkty, aby mohli organizovat finanční konstrukce, takzvané struktury. To už nejsou právníci a tím pádem se nezaslouží profesní práva alespoň ne ta, která platí pro akce v oblasti vymáhání práva. Takže to je tedy v současné situaci. Pokud se podíváte na zprávy, které jsem napsala s Joe Stiglicem, ta zpráva je tedy eh, venku, můžete si ji vyzvednout. A hovoří se tam o překonání stínové ekonomiky. My zacházíme ještě dále než to, co je v knihách. Říkáme, že bychom na globální bázi rádi měli platné rejstříky společností. To znamená, že v těch společnostech, v těch rejstřících budou skuteční lidé, že tam eh, nebude eh, zase zahradník nebo uklízečka z Mossack Fonseca, která tam bude vystupovat jako ředitelka, ředitel, takže tam budete mít skutečné lidi, skutečné majitele těch společností. Je to velký krok, je to komplikované a je to spojeno také s technickými otázkami, jaký by tam měl být práh, od jakého prahu výše a tak dále. To je určitě správná otázka, měli bychom to ještě dopracovat do detailů, ale já jsem přesvědčen, že takováto regulace je proveditelná. Potom byste mohli říci, možná nakonec budeme mít v těchto registrech všechny ty nastrčené osoby, ovšem když budete mít veřejně dostupné rejstříky, tak vlastně veřejnost, média a tak dále budou vyzváni k tomu, aby přeskoumali, zda tam jsou skuteční lidé a bylo by velmi trapné, kdyby se zjistilo, že ten člověk, který je tam uveden, neumí třeba ani číst a psát. Takže to si myslím, že to by byl velmi důležitý krok, to je můj druhý návrh pro vás. Je to poměrně přímý návrh, nicméně jeho implementace je výzvou. A rada z mé strany pro vás je, že je zcela klíčové, abyste definovali práh pro ten offshore svět. Musíte být velmi tedy rozhodní protože populisté i z jiných oblastí se to snaží zatlačit do pozadí. Děkuji profesoru Pítovi za tuto velmi zajímavou úvodní přednášku, která obsahovala i konkrétní návrhy. Ty si určitě zaslouží naše pozornost a já vás mohu ujistit, že ve své legislativní práci uděláme maximum, abychom se pokusili uh,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 parlamentu a našeho výboru pro daňové struktury bych rád pozdravil i za mého kolegu Merkise ze socialistické strany. Panama Paper v podstatě poukazuje nový, dává nový pohled na to, jak důležitá je celá tato problematika. My jsme se samozřejmě začali zabývat i u nás daňovými strukturami, u nás v Nizozemí, jak to funguje. V květnu loňského roku náš finanční výbor našeho parlamentu vytvořil takovou pracovní skupinu a hlavním cílem bylo získat informace o daňových strukturách a později rozhodnout i o různých dalších eh, nástrojích v této oblasti. V září jsme hovořili, měli jsme slyšení z 12 odborníky z trastových sektorů, různé vědecké pracovníky, daňové poradce a rovněž zaměstnance IRS z nizozemí. Náš parlament eh, přijal takové nové nástroje pro vyšetřování takzvané mini vyšetřovací nástroje. Byly to takové kratší vyšetřování, jednodušší, které nevyžadovaly nějakou další přípravu či analýzu. Tyto nové nástroje znamenají to, že osoby eh, hlavní osoby v daných eh, případech eh, pod přísahou musí vypovídat, podobně jak je tomu u Kongresu Spojených států. V říjnu jsme přišli s návrhem vyšetřování těchto daňových struktur. Přijal to většinou náš parlament. Pět poslanců parlamentu bylo členy tohoto výboru a tento výbor se zaměří na například soukromé trastové společnosti a zároveň roli nizozemí facilitaci tzv. Eh, schránkových společností. Hlavním cílem je získat více informací o tom, jak eh, tyto orgány a daňové Eh, struktury fungují a jakým způsobem to vidíme v praxi implementováno. Nizozemí je jedním z hlavních hubů mezinárodních toků kapitálu. Velké částky se právě dostávají přes tyto falešné společnosti, aniž by prokázali jakékoliv ekonomické aktivity na našem území. V podstatě to je samo o sobě legální, ovšem otázka zní, zda skutečně potřebujeme tyto aktivity z ekonomického nebo sociálního hlediska, zda jsou nám nějak eh, výhodné nebo morálně akceptovatelné. Tím, že jsme se obrátili na jednotlivé subjekty v této oblasti daňových poradců, výbor, vyšetřovací výbor eh, chce samozřejmě přijít s důležitými odpověďmi. Vyšetřování mělo probíhat na jaře letošního roku po našich parlamentních volbách to, tato vyšetřování budou veřejná a budou vysílána. Rád bych ukončil mé vystoupení tím, že nevhodné aspekty daňových struktur budou seriózně způsobem řešeny v následujících letech. OECD a evropské instituce už udělali v tomto ohledu rozsáhlý pokrok. Ovšem odpovědnost je na nás všech, to znamená, že i na národních parlamentech a i našem, eh, na parlamentu v Nizozemí. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem je pan Ahmed Ahmed Lauwej, který vede zvláštní vyšetřovací výbor pro Panama Papers v Belgii. Děkuji, děkuji vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, děkuji za toto pozvání. Jsem nesmírně rád, že se mohu zúčastnit vaší práce, vašeho setkání. Jestli dovolíte, rád bych vám připomněl, vy už možná víte, že Belgie má speciální vyšetřovací výbor ohledně Panama Papers a obecně řečeno u všech daňových rájů a samozřejmě eh, i offshoreových společností. My jsme skutečně velkým konsenzem přijali ustavení takové výroby, protože vždycky, když došlo k nějakému mezinárodnímu skandálu v této oblasti, že tom tisk eh, mm, informoval Panama Papers, Offshore Leaks, Lux Leaks a tak dále. My jsme vždycky zjistili, že mnoho takových osobností byly belgickými rezidenty a vlastně byli citováni v těchto skandálech. Čili my jsme skutečně velkým konzezem ustavili tento výbor vyšetřovací, který ale zatím nezačal samotné vyšetřování. Čili prozatím to není vyšetřovací výbor, má menší pravomoce než vyšetřovací výbor. A to z toho důvodu, že paralelně, že vlastně je to takový zvláštní výbor a zároveň zde máme určité případy, které už byly justici šetřeny, jakož i finanční justici a právě proto by došlo k určité, určité intervenci, čili zatím to není vyšetřovací výbor, ale speciální výbor. Máme zde více než 700 jmen nebo 700 případů, které jsme viděli v Panama Papers. Dále se máme specializovaný úřad pro daně a otevřeli jsme 239 případů, které jsou analyzovány. Paralelně naše fiskální administrativa otevřela i na úrovni justice pomoci OCDF orgánu který je zodpovědný za finanční eh, podvody a finanční případy. Čili zde máme do toho zapojené finanční orgány, Národní banku, policejní orgány, Národní banka, která samozřejmě kontroluje prostředníky této oblasti a samozřejmě i samotné banky, ta velká čtyřka, různí profesionálové z této finanční oblasti, samozřejmě soudce, mm, soudce Kles, která je velice rovněž známá a bude zde i v Evropském parlamentu na slyšení. Čili několik ještě konkrétních informací. Jde o koordinaci mezi jednotlivými složkami státu, které jsou zodpovědní za podbory v této oblasti, za finanční eh, problémy, finanční administrativa, justice, policie, orgán, který bojuje proti praní špinavých peněz. Bohužel mezi těmito orgány nedochází k dostatečnému přenosu informací. Samozřejmě tyto orgány fungují, ovšem tyto informace nedostatečně cirkulují a musíme na této úrovni ještě zabrat, udělat hodně práce. My neustále opakujeme to, že nemáme seznám, homogenní seznám těchto daňových rájů na evropské úrovni, dokonce ani u nás v Belgii v podstatě vlastně se to liší po té jednotlivých kapitol, jednotlivé oblasti. My jsme vždycky žádali takový evropský seznam, který by umožnil mobilizaci boje proti tomuto nešvaru. Z tohoto ohledu Pierre Moskoviči například vystoupil u nás, zapojil se do naší práce a slíbil, že bude, že připraví tento seznam regulační eh, orgány, Národní banka, která samozřejmě musí mít konkrétní mechanizmy k dispozici, které by umožnili odhalení těchto podvodů. Zjistili jsme, že v podstatě nemáme dostatečné výsledky v tomto ohledu, čili posílení na role Národní banky se podle mého názoru to je něco, co určitě najde konsensus. A dále je to Evropská agentura, která bojuje proti fiskálním podvodům, proti mezinárodním podvodům, proto jak víme, tak to nezná hranice. To znamená, že nějaké striktně národní modely nebudou funkční. Musíme posílit i mezinárodní spolupráci. A úplně na závěr, dneska podle mého názoru bychom měli posílit i právní rámec, který umožňuje postihovat i prostředníky, ty facilitátory, ať už jsou to advokátní kanceláře nebo banky, které tímto způsobem vlastně zprostředkovávají a podílí se na těchto daňových strukturách nekalého charakteru. Děkuji vám za slovo, pane předsedu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je pan Kai Jan Kreiner, který je místo předsedou výboru pro finance Rakouské národní rady. Máte slovo. In Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V Rakousku jsme měli jednu banku, která eh, prominentně figurovala v Panama Papers. Je to malá regionální banka vlastněná eh, malou provincií Rakouska, která leží na hranici se švýcarským a Lichtensteinskem. A e, úřady tuto banku sledovaly už předtím vzhledem k jejímu úzkému napojení právě na Lichtensteinsko, protože tam měla svěřenecké fondy a různé nadace. Eh, výsledkem bylo to, že v regionálním parlamentu se ustavil zvláštní vyšetřovací výbor, který měl celou věc proskoumat, přičemž ta zpráva bude eh, vydána někdy tento týden, pokud se nepletu. Hlavním zjištěním je, že eh, hlavním výsledkem je, že rada té banky rezignovala a změnil se její business model. V podstatě do budoucna mají dvě věci zakázané, žádné konexe do tzv. daňových bažin a žádné konexe, to je tedy za druhé, na firmy na PO Box v offshoreových jurisdikcích. To jsou tedy hlavní výsledky e, co do budoucí existence této banky. Z diskusí v rámci regionálního parlamentu i rakouského parlamentu vyplynulo, že potřebujeme tři pilíře politiky. Transparentnost, Musíme řešit otázky jako veřejné rejstříky firem a e, nadací svěřeneckých fondů a jejich reálných vlastníků. Je potřeba, aby toto bylo veřejně dostupné, e, něco jako Firmenbuch v Německu, e, kde v podstatě máte uvedeny hlavní aspekty každé firmy, ale aby to fungovalo i pro svěřenecké fondy a nadace. Druhá důležitá věc u transparentnosti je, že musíme skoncovat s firmami na PO Box. Ty jsou jenom od toho, aby podváděli na daních a aby e, znetransparentňovali celou situaci. Měli bychom je zakázat. Druhý pilíř je spolupráce. Spolupráce mezi vládami, tedy sdílení informací, sdílení informací ohledně firem, daňových rozhodnutí a Eh, celá řada těch věcí už vlastně funguje prostřednictvím směrnic Evropského parlamentu, ale jsou to také otázky toho, jak třeba chránit whistleblowery, a nemyslím tím jen novináře, protože tady to je poměrně jasné a tam to spadá do svobody projevu, ale také whistleblowery jaksi zevnitř, protože samozřejmě existuje něco jako obchodní tajemství ale obchodní tajemství nesmí znamenat daňové podvody. Nesmí to znamenat, že někomu pomáháte prát špinavé peníze. To přece není firemní tajemství. Takže pokud tyto informace někdo zveřejní, někdo je odhalí, měl by být chráněn našimi vládami, našimi státy a neměl by eh, být protahován po soudech. A třetí pilíř je spravedlivé zdanění. Spravedlivé zdanění zejména nadnárodních podniků. A to zahrnuje nejen tedy ten country by country reporting a ty ostatní věci, které už děláme, ale také harmonizaci daňových systémů. Firmy pracující na mezinárodní úrovni potřebují mezinárodní regulaci, mezinárodní daně. Jinými to zna- slovy to znamená CCCTB, ale minimální zdanění, anebo musíme zavést nějaké daňové koridory, abychom jaksi neurychlovali ten daňový závod směrem dolů, za který platí ti, kteří nemohou využít eh, zdanění v několika státech, protože zkrátka žijí jenom v jednom státě. A také musíme eh, řešit eh, otázku těch, kteří nadnárodním podnikům pomáhají, a musíme řešit otázku velice bohatých lidí, kteří se snaží neplatit daně. Mluvím tady o bankách, daňových poradcích. Myslím si, že bychom měli eh, z účetních pravidel, účetních směrnic udělat zákon, nejlépe na evropské úrovni, aby to nevytvářely soukromé nadace, které eh, sami o sobě říkají, že jejich eh, daňová pravidla eh, nemohou být základem eh, zdanění. My potřebujeme taková pravidla, která budou základem pro zdanění, musíme je implementovat a ve finále musíme říct, že zkrátka jsou části světa, které budou splňovat tyto tři pilíře a tedy budou s námi, a pak budou části, které ty požadavky splňovat nebudou a ty budou jaksi proti nám. No a potom se řekne, že dobře, tak když máte pocit, že musíte posílat peníze na firmu na PO Box eh, v nějaké vzdálené destinaci, no tak zaplatíte něco jako clo nebo nějakou daň na eh, hranicích. Jinými slovy, eh, to by bylo ve výši toho, co se daní na HDP, nějakých 35 až 40 A tím by se zabránilo tomu, že se ty peníze přelévají do těch daňových bažin. Já vím, že některé ty věci, co říkám, mohou znít radikálně, ale je to poměrně jednoduché. E, jsou to tři pilíře, buď je splňujete, nebo nesplňujete. A pokud je nesplňujete, tak když přesunete peníze jak si zevnitř ven, tak zaplatíte daň. Takže když byste zaplatili ze středozemě do Mordoru, tak byste na to e, zkrátka platili daň. No. Děkuji. Tak, teď bude předsedat Werner, prosím. Děkuji. Teď tedy je možnost těm čtyřem řečníkům podávat otázky, panu Pítovi, který spolupracoval s panem Josefem Štiglicem a vydal v nedávné době zprávu o stínové ekonomice, učinil určité návrhy, ty jsou velice intenzivní, velice kvalitní. Já mám teď na seznamu 13 žádostí o slovo. Předpokládali jsme, že bychom vždy měli tři eh, řečníky z národních parlamentů a jednoho z, ev- eh, z europarlamentu. Tak z těch 13 už je teď 14. Takže máme tady 8 národních parlamentářů a 6 evropských e, e, europoslanců. No, tak uděláme to flexibilně. Prosil bych vás, pokud máte otázku na konkrétního řečníka, tak abyste ji tak označili. Máme totiž omezený čas. Na vaše projevy je čas vždy po dvou minutách a začneme maltským poslancem Jasonem Acopádym. Prosím, máte slovo. Děkuji. Maltské předsednictví je velice eh, pyšná chvilka pro naši zemi a obhajuje to pozici všech těch lidí, kteří se postavili těm eh, jaksi eh, prorokům zkázy, kteří tvrdili, že Malta se do Evropy nikdy nedostane a tak podobně. A proto je pro nás eh, takové eh, zklamání, že naše předsednictví je zastíněno panamským skandálem. To nám dalo tu pochybnou čest být jediným členským státem, který má odhalené takovéto tajné finanční operace finanční transakce, které byly zřízeny den po odstoupení z funkce a které se týkaly větších objemů peněz, než ten ministr eh, mohl kdy vydělat legálně jako ministr a bylo to rozhodně víc peněž, peněz, než kolik měl, jinými slovy. Eh, ty peníze musely přijít od někud odinut. Je jasné, jaká byla jeho motivace, eh, aby se vyhnul legislativě EU a převedl si peníze do daňových rájů. To vedlo na Maltě k bezprecedentním protestům a teď ten ministr má předsedat Evropské energetické radě, eh, což je facka eh, jakékoliv upřímnosti a porušuje to pravidla na všech úrovních, včetně evropské. Eh, na Maltě se v podstatě v rámci debaty na toto téma odmítla ze strany vlády jakákoliv vyšetřovací snaha, v podstatě se tvrdilo, že to nejde. A my si tak můžeme udělat pouze vlastní obrázek o tom, proč se náš ministr minulý týden neúčastnil diskusí o e, praní špinavých peněz v Panamě. My budeme trvat na e, následných krocích e, v této věci, budeme trvat na tom, aby ministr své chování vysvětlil. Co do našeho poučení, naše aktuální vláda odmítá dělat cokoliv, Náš komisař byl za posledních několik let vyměněn opakovaně a poučení je z toho v podstatě jenom jedno, že korupce a praní špinavých peněz na Maltě touto vládou řešeno nebude. E, naopak, tato vláda toto chování podporuje a podporuje jeho další rozvoj. Děkuji. Děkuji vám. 19. a 20. února Budeme diskutovat se zástupci vlády i na Maltě jako takové, budeme diskutovat se zástupci opozice, právníky, nevládními organizacemi, eh, žurnalisty a tak dále. Ten program je velice strukturovaný, konec konců bude tam i minister financí Malty, stávající předseda Ekofinu a to, o čem jste mluvil, tam probereme. Jako další na mém seznamu je paní Michel André z francouzského senátu. Prosím. Pane předsedo, já vás všechny zdravím. Jsem velmi ráda, že zde mohu být účastná debaty o této otázce. Boj proti daňovým podvodům a mezinárodnímu se vyhýbání daňové povinnosti, to je téma, kterým se dlouho zabýváme v našem finančním výboru francouzského senátu. Po Panama Papers jsme byli velmi reaktivní. Už od května 2017 jsme začali provádět audit v jedné z největších bank, která je citována s touto, v souvislosti s tímto <clears throat> skandálem. Zkoumali jsme, jak je možné, že tyto podvody jsou vůbec realizovatelné, přestože máme takové nástroje už od roku 2009. Země může velmi dobře podepsat dohody o finanční spolupráci a přesto nezměnit své postupy. <clears throat> Zjistili jsme po naší práci, že v rámci Panama Papers je velmi domyslná právnická montáž. Od vytvoření STDR, to je tedy naše služba, která zkoumá požadavky daňových eh, poplatníků. Podařilo se nám napravit více než 8 miliard eur. Neexistuje žádný konsensus mezi regulátory, pokud jde o informace, které mohou být předmětem výměny, ani o tom, jak by se mohly používat, a to ani na evropské úrovni. Je nutno vyjasnit povinnosti evropských regulátorů a já souhlasím s tím, že na evropské úrovni by měl být eh, vyhotoven seznam daňových rájů, jak se k tomu zavázal eh, komisař Moskovici. Ty práce Evropského parlamentu, pokud jde o vyšetřování tohoto skandálu, byly zveřejněny také na stránkách francouzského senátu. Francouzský senát se nezmínil, nezmílil. V roce 2011 odmítnul daňovou úmluvu mezi Francií a Panamou, takže vidíme, že jsme udělali dobrý krok. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Andrej. Jako další má slovo Joachim Pos z německého Bundestagu. Prosím, pane Posi, děkuji vám, pane kolego. Vážení kolegové a kolegyně, v Evropě máme eh, takové centrální místo v boji proti eh, daňovým únikům a vyhýbáním se daní. A nejsme bez zbraní. Bohužel Evropa je e, rozštěpena. Máme i ochránce takovýchto praktik v Evropě. Ti se jmenují Theresa May, e, pan Dyson Bloom, nebo pan Maskat, e, který si říká sociální demokrat, ale chrání, socia- chrání vyhýbání se daním daňové úniky. A dokud tato situace nebude vyřešena, vážení kolegové, tak eh, v Evropě ani v jejich členských státech, na Maltě, na Kypru, v Irsku, se situace nezmění. Místo toho budou získávat eh, více a více prostoru populisté a nic nezměníme. Takže je tady osobní odpovědnost, eh, které nedostávají ani členové mé vlastní strany. Za druhé, souhlasím s Janem Krajnerem, nemáme žádné právní racionální důvody pro založení eh, firmy na PO Box. A proto je, musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom to mu zabraňovali. A za třetí, mimo jiné přes Maltu, ale nejen přes Maltu, i přes Lucembursko a Nizozemsko a jiné zakládající členské státy EU, Eh, jsou neustále oslabovány různé černé listiny daňových oáz. Samozřejmě EU může být, eh, může jednat odpovědně, pokud ty černé listiny budou existovat a budou za nimi stát všechny členské státy. Dokud toto nevyřešíme, tak se o tom vůbec nemusíme bavit. Protože vždy budeme v boji proti daňovým únikům, praní špinavých peněz a tak dále o krok pozadu a nebudeme jednat eh, v zájmu těch upřímných plátců daně, ať už to jsou fyzické osoby nebo právnické osoby. Podáváme zkrátka ruku těm, kteří převádějí miliardy euro na ty alternativní obchodní modely a s tím je potřeba skoncovat. Děkuji. Děkuji, pane Posy. Eh, ten akt přenesené pravomoci eh, týkající eh, v souvislosti s komisí, ten jsme schválili posledně ve Štrasburku kvalifikovanou většinou, co se týká tedy Pardon, ten jsme zamítli kvalifikovanou většinou. Ehm, takže eh, toto už děláme. Podle interních pravidel by teď měl promluvit eh, europoslanec. Eh, ten první, kdo se přihlásil, je Peter Simon, europoslanec za Německo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedu. A já bych rovnou plynule navázal na to, co říkal kolega Pos z Bundestagu. V Evropě nemáme jen problém že nám kradou daně jiný, že nám dělají problémy ostatní, například ministr financí Baham, který na vyšetřovacím výboru nám řekl, že vaše problémy v Evropě jsou vaše vlastní problémy, protože nezvládáte, aby když peníze odchází z EU, byly alespoň jednou někde zdaněny. A problém je, že on má pravdu. Náš problém je, že eh, tady v místnosti je dost lidí, kteří jsou ze států, eh, které si udělali takový obchodní model, aby ostatním státům kradli peníze na daních. A proto, eh, pane Malcký kolego, prosím, pokud chcete dělat to, co tady děláte, zůstaňte si na Maltě. My hovoříme o struktuře mezi státy. My nehovoříme o tom malém. My hovoříme o tom, že pokud eh, se nedostaneme zpět na cestu solidarity, tak se Evropa rozpadne. A to vůbec nesouvisí s tím, že vzniká třeba daňová konkurence. Ale pokud nějaké státy umožňují, aby nadárodní koncerny danili méně než 1% svých příjmů a všichni ostatní to platili za ně, tak opravdu je cosi zhnilého v Evropě. A to, myslím, na tom se musíme shodnout parlamentáři ze všech států, ze všech koutů. Pokud chceme Evropu přece dále rozvíjet, tak musíme na ty členské státy vyvíjet tlak, aby s námi konstruktivně spolupracovali více než v minulosti. A prvním krokem k tomu by bylo, že by se zajistil automat, zajistila automatická výměna informací k e, otázce daní a aby se ty informace vyměňovaly i s Evropskou komisí. Tomu se členské státy zuby a nechty brání, aby ochránkyně, aby ochránkyně smluv, aby ta daňová policie měla ty informace, která potře- které potřebuje, aby mohla efektivně bojovat s daňovými úniky. A Eh, v tom nás vy můžete podpořit zde v Bruselu, aby komise tady měla veškeré daňové informace. Potom snad budeme moct dělat všechny úkoly, které v Evropě máme a potom se budeme moci ospravedlnitelně obrátit i proti těm, které správně kritizujeme, kteří jsou mimo Evropu. Děkuji vám za tento vášnivý projev. Eh, známe eh, tento druh projevu i z výboru pana. Než půjdeme dál v seznamu řečníků, chci se zeptat tady pánu, pana Píta a všech ostatních, zda by na tyto první čtyři intervence chtěli nějak reagovat. Ne, pan profesor Pít. You ask me. Velmi stručně. Já <clears throat> považuji za velmi zajímavé, že se tady neukazuje prstem na ostatní. Je to skutečně celosvětové téma, my lidem pomáháme, ale tyto politiky vlastně umožňujeme. Takže to je společný jmenovatel toho všeho, co říkáte. Evropská unie se zatím neubírá jedním směrem, jsou zde rozdíly, ale také určitá konvergence, pokud se vrátíte k otázce identifikace skutečných vlastníků, jak ve finančních institucích, tak i v rejstřících s firem, tak to je velký krok vpřed. Já bych nešel až tak daleko, že bych takovéto struktury zakázal, protože chcete transparentnost především. Mohli bychom o tom diskutovat, ale já si myslím, že jakmile budete mít transparentnost, tak už to potom nebude atraktivní. Takže nejde o to je zakázat. Pan Grot? Já. Ehm, Ik denk dat eh, Nederland inderdaad een, uh, in, het, in de geschiedenis een deel van. Děkuji. Já vím, že v minulosti, jak zde zaznělo, i Nizozemsko je součástí problému. V minulosti bylo také eh, zapojeno do těchto skandálů a musíme se teď stát také součástí řešení. Já myslím, že postoj se v Nizozemsku hodně změnil v porovnání s minulostí. V uplynulých letech byla přijata celá řada opatření proti daňovým podvodům v Nizozemsku a proti vyhýbání se daňové povinnosti. V uplynulých deseti letech jsou tedy přijata pravidla, která znesnadňují vytvoření těch eh, firm eh, na PO Box eh, a firm, které fungují jako zástěrka. Snažíme se bojovat proti agresivním strukturám daňové optimalizace pomocí sankcí. Ale je pravda, že pořád ještě máme před sebou dlouhou cestu. Einer der anderen? Oder... Někdo z dalších pánů, anebo počkáte na další kolečko? Pane předsedo, jen velmi stručně chci říci, že plně souhlasím s tím, co jste zaznělo ohledně toho, že je třeba nejdříve si uklidit v Evropské unii, než se budeme snažit hájit daňové teritorium našich členských států proti vnějším hrozbám, těm černým dírám světových financí, které jsou zároveň daňko, daňovými bankovními ráji. Nehovořili jsme úplně o LuxLeaks. Tady to není úplně daňový podvod, jak někteří říkají. Nicméně jsou to mechanismy, které usilují o to vyčerpat finanční systémy okolních států, takže to agresivní finanční inženýrství. A i zde tedy musíme jít cestou evropské daňové harmonizace a musíme řešit eh, daňová uspořádání nadnárodních společností, protože jinak eh, zde bude daňová konkurence, která zcela zničí naše veřejné finance, takže máme před sebou spoustu práce. Ta daňová optimalizace a tak dále, <clears throat> to je věc, na které musíme pracovat, aby všechny členské státy obnovily svou svrchovanost. Děkuji, pane Krajnere. Chcete něco doplnit? Ano, eh, jenom dvě věty. Za prvé, Černé listiny to je dobrá věc. Ehm, nebo alespoň šedé listiny. To pomohlo nám. nám hrozilo, že budeme na té šedé listině kvůli bankovnímu tajemství a pomohlo nám to stát se civilizovanějším státem ehm, naše účast na automatických transferech informací, to byla také dobrá věc. Ehm, a druhá věc, já nevždy se souhlasím s panem Posem, ale dnes s ním souhlasím na 100%. Děkuji. Další řečník tady na seznamu je Miguel Tiago z Portugalského národního schromáždění. Kde pak jste? Yeah, please. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu uh, gostava de partilhar também. Um, eu sou Miguel Tiago. Do... Děkuji, pane předsedo. Já jsem Miguel Tiago z komunistické strany Portugalska. Jsem členem sněmovny, byl jsem členem tří speciálních komisí, která se zabývala finančními službami, vyšetřováním finančních eh, skandálů a je zde společný jmenovatel, pokud jde o mechanizmy kapitalizace bank. Jsou to daňové ráje, země, která se označují jako offshore, kde mají odlehčená pravidla a Velký kapitál jich využívá k praní špinavých peněz, k daňovým podvodům a k celé řadě operací, které v současné době poškozují zájmy zemí, jako zde bylo uvedeno. První poznámka. Zdá se, že je to součást kapitalismu, je to součást jeho fungování. Tady je to prezentováno jako něco externího, ale tak to není. Je to nedělná součást fungování celého systému. Nemá cenu začít moralizovat a říkat, že kapitalismus sám skoncuje s offshore jurisdikcemi. Kontrola transparentnosti nebo identifikace vlastníků těchto uh, účtu Když něco takového říkáme, tak to vypadá, jako kdybychom očekávali, že ze zlodějů se stanou policisté. To je opravdu těžko představitelné. Dále bych rád řekl, že už byla navržena jistá řešení, třeba černé seznamy. Každý stát si vypracuje svůj seznam. Už bylo tedy navrženo několik řešení, která nejsou tak složitá, upřímně, ale myslím si, že zde chybí politická vůle, aby se začala uplatňovat tato řešení. Například <clears throat> zdaňovat eh, země podle toho, kde vytvářejí zisky. To si myslím, že to je zcela jednoduché. Nebo snažit se zatížit také finanční operace offshore. To mohou dělat eh, všechny země. A také eh, bychom skoncovali s těmi takzvaně nezávislými audity, protože ty spíše ty problémy skrývají. Děkuji vám mnohokrát. Jako dalšího tady mám na seznamu eh, jednoho řeckého národního parlamentáře, pana Atanaziona. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil pár slov k Panama Papers ale nemůžu o tom hovořit lépe než eh, pan poslanec Bundestagu, POS. Ale profesor mě přesvědčil, že děláme chybu. A jakou chybu mám na mysli? Používáme pravdu k tomu, abychom zakryli jinou pravdu. A profesor Pít mě o tom přesvědčil dvěma slovy dirty money, špinavé peníze. Pokud naše dnešní téma by nebylo Panama Papers, eh, ale špinavé peníze, tak bychom mohli říci, že tady byly citovány Apple a Amazon, nadnárodní společnosti z USA. A mají vztah k Panama Papers. Já jsem se tou otázkou zabýval. 40 let jsem byl novinářem, takže jsem to přímo sledoval. Kdyby naším dnešním tématem byly špinavé peníze, možná bychom mohli diskutovat o Deutsche Bank. V Miláně teď eh, běží proces. Možná italští kolegové by nám o tom mohli říci. Bloberg eh, píše článek eh, na toto téma. Já nebudu hovořit, nebo nemohu hovořit o Panama Papers, aniž bych zmínil to, co se stalo Eh, v Miláně a co se uvádí v Business Bloomberg. 10 miliard eur Deutsche Bank nezapsala do svých knih. Je to největší banka v Evropě. <clears throat> A přitom 10 miliard dolarů není v jejich knihách. A na to upozorňuje Business Bloomberg. Pane profesore Píte, kdyby naším dnešním tématem byly špinavé peníze, tak bychom mohli hovořit o Volkswagenu. Jeden z ředitelů Volkswagenu byl začen ve Spojených státech. Nejde tedy o to říci, že v Evropě se tomu nevěnujeme tolik jako v USA. Evropa je největším světovým trhem. <clears throat> Omlouvám se ještě 30 vteřin a už skončím. Pane předsedo, já také předsedám skupině přátel řecko-německého přátelství, takže já to neříkám ze zlé vůle. Pane profesore Píte, vy jste pracoval s profesorem Stiglicem. Řešili jste otázku stínové ekonomiky. Předpokládám, že jste s ním diskutoval také o státním dluhu členských států. Já jsem správně použil plurál. Já jsem eh, citoval Joe Stiglice a musím říci, že a Dobrovsky to odmítnul. Tak my jsme měli dohodnuty dvě minuty na jednoho, že vy jste trošku přetáhl. Každopádně děkujeme za eh, vaše vystoupení. 9. února bude příští zasedání pana, kde vyslechneme několik jednotlivých bank a několik bankovních svazů. Takže my jsme na správné cestě. Deutsche Bank u toho nebude, ale německý bankovní svaz tam bude a bude tam jejich ředitel. Tak, teď dál. Matt van der Wendt, eh, nizozemský senát. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem si vyslechl prezentaci všech čtyř expertů s velkým zájmem. Chtěl bych jim eh, poblahopřát k tomu, co říkali, ale chyběla mi tam jedna věc z nedávné doby. 11. Eh, října 2016 parlament a eh, Evropská rada přijali usnesení 2130 ohledně zásady Panama Papers. Já jsem četl právní stanovisko k tomuto návrhu usnesení Eh, přičemž eh, mé následné rady eh, byly do toho usnesení zahrnuty. Rada Evropy by měla sepsat mezinárodní pravidla společně s OECD, která by umožnila přímé zdanění příjmů a aktiv firem z daňových rájů. A tím by se ehm, obešli ti jednotlivci a firmy, které tyto subjekty zřídily. A tím by se vyřešil aktuální právní problém s takovýmto přímým zdaněním. Jaký je názor expertů na tento další krok pro boj s daňovými úniky a vyhýbání se daním. Děkuji. Děkuji vám. Jako další za Evropský parlament mám na seznamu kolegu Louis Michele z Belgie. Ano, pane předsedo, se všeho nejdříve chci poděkovat eh, řečníkům. Já bych se možná zaměřil na trochu konkrétnější otázky. Samozřejmě souhlasím s tím, eh, že jsme tady vyjádřili rozhořčení nad těmito nesnesitelnými jevy. Hovořilo se zde o nedostatku politické vůle. Ten pozorujeme všude, ve všech státech, protože v zásadě všechno je otázka politické vůle. Já bych rád položil řečníkům následující otázku. Jaké informace jste dostali ohledně due diligence eh, ze strany prostředníků máme ve vašich zemích eh, nějakou eh, autoritu, nějaký subjekt, který kontroluje jejich efektivitu pouze před, anebo také v průběhu a po. Za druhé, co si myslíte o vytvoření Financial Intelligence Unit v Evropské unii? To by mělo umožnit lepší kontrolu podezřelých finančních toků na evropském území, pokud jsou eh, nadnárodní, přeshraniční. A také by mě zajímal váš názor na to, jak funguje FATCA v USA. Američané musí své administrativě uh, oznámit eh, všechny své finanční majetky v zahraničí. Myslíte si, že by bylo možné vytvořit takovýto nástroj na evropské úrovni? Pane Píte, vy ve své odpovědi zmiňujete, i další už o tom hovořili, časté využívání švýcarských advokátů. Můžete nám eh, přesněji říci, z jakých důvodů se takto nadměrně používají švýcarští právníci. Tam by mě zajímalo více informací. A potom bych také chtěl, abyste mi uvedli podle vás definici. Pan Laueš se o tom zmínil, ale byl jediný. Definice daňové optimalizace, vyhýbání se daňové povinnosti a daňového podvodu. Pan Laveš to možná neřekl úplně jednoznačně, ale já souhlasím s tím, že často hranice mezi těmito třemi věcmi je prakticky neexistující. Nadměrná optimalizace často umožňuje podvody, udělat něco nelegálního nebo udělat z něčeho nelegálního něco legálního. A to je zcela skandální. Takže tam by mě zajímaly vaše názory. Děkuji, pane Michelin. Tak v těch obou posledních eh, příspěvcích byly konkrétní otázky, takže pane profesore, píte, kdo, kdo začne, to si nějak vyřešte mezi sebou, prosím. English, um... Jestli dovolíte, budu pokračovat v angličtině. Myslím si, že jedna otázka, která zde zazněla, byla velice konkrétní. To je ta otázka číslo 13, kterou jsem obdržel. Švéč, to znamená švýcarští právníci v Ženevě, jak je to možné, že je zde taková koncentrace těchto právníků, kteří představili ten vstupní bod eh, k celému skandálu Panama Papers. Panama Papers to je v podstatě pouze takový jeden příklad. Když se podíváme na stínovou ekonomiku, tak je tam toho mnohem více. Ovšem je zajímavé, jak fungovaly jejich modus operandi. A to je přesně to, co jsem chtěl říci, mezi, ten rozdíl mezi tradičním legální aktivitou a na druhé straně najednou právníci, se kterých se stávají finanční operátoři na druhé straně. A je tam taková skutečně velice delikátní právě nejasná zóna. Máte nějaké povinnosti, musíte se jako právník, například máte nějakou právní úschovu, to je legální, i když teda je to vlastně finanční aktivita. Jakmile ale začnete vytvářet určité struktury s offshoreovými společnostmi, a otvírat si své bankovní účty, tak já si myslím, že tam už v tomto okamžiku už začínáte fungovat jako finanční operátor. Pokud jde o naši interpretaci švýcarskou, tak to v podstatě vlastně to neznamenalo. Tento akt a náš parlament odmítl jakoliv reagovat k tomuto bodu. A právě proto zde vidíme, nebo toho se týká ta otázka číslo 13. Já bych vás rád povzbudil, abyste se podívali na to, zda je to odlišné ve vaší zemi a zda EU směrnice hovoří jasně o tomto odlišení těchto dvou aktivit. Velice stručně dvě poznámky. Souhlasím se s naším řeckým kolegou v tom ohledu, že to téma je obrovské, široké, jde o daně, boji proti špinavým penězům a možná dokonce i jiné body. A nyní ten ta černá listina, ten seznam, o tom jste se zmiňoval, o tom se zmínilo mnoho z vás. Ta situace je obtížná, protože vy si uvědomujete, že jste vlastně součástí problému. No, my všichni jsme součástí tohoto problému. To znamená, ty černé listiny, to je veliký problém, když vy sami jste součástí té problematiky. Na základě zkušenosti z OECD 25 let jsem tam vedl tým antikorupční a my jsme se tam dohodli na tom společné jmenovateli. Poté otázka zní, zda se obrátíte na národy a jednotlivé země a řekněte, ano, vy to budete implementovat, nebo máte nějakou finanční, spravodajskou, nadnárodní organizaci. To znamená, že dělají to, co vy vlastně sami eh, umíte, to znamená ten monitoring jednotlivých zemí ve srovnání s mezinárodními normami, standardy a jakmile teda všichni budete s tímto souhlasit a budete monitorovat tu implementaci, tak můžete říci, tady jsou určité subjekty, určité země, teritoria, to udělá FTFF, to znamená, tyto země nechtějí spolupracovat a budou na černé listině. To si myslím, že by bylo důvěryhodné. Takže Jestli, takže další panelista, děkuji, děkuji za slovo. To znamená ty finanční toky do daňových rájů. Padla se otázka, která se týkala této problematiky. Náš parlament samozřejmě souhlasí s tím, že tato problematika by se měla řešit na evropské úrovni. Rádi bychom se podívali na možnosti řešení této problematiky i u nás v Nizozemí. Zatím bohužel ale nemáme podporu pro tyto návrhy. Dále pokud jde o FEDku, co by mohlo co bychom mohli udělat v nízozemí srovnatelného s tím, co vidíme na straně orgánu FEDka. V nízozemí My se domníváme, že pokud Spojené státy byly schopni zřídit Eh, takový orgán, takže bychom měli v Evropě mít podobné možnosti vykazování podnotlivých zemí nebo například sankce, které se uvalí na nadnárodní společnosti, které neplní tyto normy, protože žádná nadnárodní společnost v podstatě si nemůže dovolit nefungovat v Evropě a z tohoto důvodu bychom měli reagovat na všechny tyto problémy. Děkujeme. Nyní poprosíme belgického zástupce. Jestli dovolíte, pane předsedo, tak konkrétně bych rád odpověděl na otázku pana našeho váženého kolegy pana Michela. My jsme se obrátili na ty nejdůležitější banky BNP Paribas, Forbes, BN, Belfius, KBC, Dexi, to znamená nejdůležitější u nás v Belgii a další banky, které řídí kapitál. Oni tvrdili, že samozřejmě všechno funguje, že nejsou e, zaangažováni v žádných podvodech a tak dále, protože no, ale mnoho z nich mělo pobočky v těchto daňových rájích. My jsme chtěli, aby nám předložili interní procedury, data room, který jsme vytvořili, protože jsme zjistili, že tyto procedury Samozřejmě, že to jsou citlivé záležitosti, takže jsme v rámci datových eh, eh, orgánů měli možnost získat tyto informace. My ovšem úplně nevěříme všem těmto informacím. Právě proto bychom se měli snažit o to, aby do budoucna nedošlo k těm aktivitám jejich šéfu, protože, pane Michele, samozřejmě, když se dojde k nějaké mezinárodnímu podvodu, tak to jenom, když teda na základě toho, že teda je tam někdo, kdo to vymyslel a poté tam musí být i finanční určitý rámec a právě proto bychom měli eh, eh, přitlačit na finanční regulátory, to je důležité. Pokud jde o tyto aktivity, zjistili jsme, že pokud tam je určitý rámec, který umožňuje těmto lidem jít ještě dál, pokud jde o mm, organizované mechanismy těchto podvodů, tak jsme v podstatě zjistili, že takový funkční rámec nebude nikdy funkční. Myslím si, že naše orgány jsou si toho vědomí a chtěli by vytvořit právní rámec, regulační rámec, který by byl efektivní a samozřejmě, že já souhlasím s vytvořením Evropské instituce, která by umožnila zlepšit kontrolu tohoto sektoru, to znamená v boji proti daňovým podvodům a daňovým rájům. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Krajnere, nemusíte, můžete. Ano, jednu větu bych k tomu měl. Eh, říkalo se, že Evropa se nesmí umenšovat, ano, ale Evropa eh, se pozvedne, tedy bude větší, pokud budeme spolupracovat a když tedy e, nikdo se nebude snažit vždy získat výhody na úkor ostatní. To je spolupráce, nejedná se o, nemá se jednat o konkurenci mezi členskými státy, tak tedy budeme větší. Jinak budeme skutečně velmi e, malincí, až zmizíme. E, děkuji za tento apel. Mám zde teď další tři žádosti o slovo z národních parlamentů jako první. Arnold Merkis z Nizozemska z Dvejte kamer, prosím. Děkuji za slovo a děkuji rovněž za to, že jste Dejde Kramer moje jméno vyslovil tak velice dobře. Já jsem rovněž členem vyšetřovacího výboru společně s Ed Rousem. Pokud jde o kritiku nizozemí, myslím si, že je to odůvodněná kritika, ale v našem parlamentu my rovněž kritizujeme celou tuto problematiku naše vláda se snažila odložit například řešení se kterým přišla Evropská komise u těch hybridních nesrovnalostí, které představují velikou část daňových úniků. Naše vláda se to snažila odložit až do roku 2024 například. A náš parlament to odmítl. Náš parlament řekl, ne, my nechceme, aby došlo k tomuto odložení. Čili toto je dobrá zpráva pro vás, pro všechny. Náš parlament to nechce odkládat. Právě proto bychom se měli poučit jeden od druhého. Jsme zde proto, abychom položili ty správné otázky, abychom dohlíželi nad tím, co dělá naše vláda. Samozřejmě, že bych k tomu mohl říci mnohem víc. Probíhají zde dvě různé diskuze, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové podvody a tak dále. Ovšem já bych se zaměřil na ty černé listiny. My musíme především definovat, co to je černá listina. Pokud Evropská komise řekne, že země, která neplatí daně nebo má nízké daně, není daňovým rájem, tak to je problém. Měli bychom mít alespoň nějakou minimální hodnotu, minimální práh, nevím, zda s tím souhlasíte, nebo nějaké ekonomické zóny, nebo nějaké daňové prázdniny, preferenční zacházení a tak dále. Možná bychom se měli zaměřit na to, jaká je definice této listiny, protože jinak to bude jako v minulosti, kdy OECD, i když už měli eh, tuto černou listinu, tak v podstatě vlastně tam neměli žádnou zemi, která ji představovala takový ráj. Děkuji. Teď máme ještě devět žádostí o slovo. Má, má nějakých 25 minut čas a potom eh, bychom rádi uzavřeli toto kolečko, eh, pan experty, takže jako další Inesis Bokis eh, z lotyšského parlamentu se zajema. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. My samozřejmě rovněž podporujeme evropskou a mezinárodní iniciativu, která se týká boje proti vyhýbání se daňové povinnosti a boji proti praní špinavým peněz. My samozřejmě rovněž máme problémy s offshoreovými společnostmi. 700 až 800 takových společností u nás funguje a samozřejmě pro tak malou ekonomiku, jako je naše, je to obrovské číslo. Měla by zde být konkrétní spravedlivá regulace, pokud jde o rozdělování příjmu zdaní. Je to důležité pro podnikatele, podniky, které přichází s přidanou hodnotou. A právě proto my se snažíme na úrovni vlády i parlamentu právě dosáhnout takové spravedlivé distribuce těchto příjmů. A zapojili jsme do toho i business sféru. Nedávno jsme se zapojili do úsilí OECD v tomto ohledu a i na půdě této organizace máme závazné cíle, závazné hlavní směry, které doufáme nám rovněž pomůžou bojovat proti praní špinavých peněz. Jedním z klíčových aspektů v tomto ohledu, o kterém se zmínilo mnoho předřečníků, je to, že daně by měly být aplikovány tam, kde dochází k vytváření zisku. Proto se chci zeptat. Do jaké míry se nám povedla automatická výměna dat, pokud jde o daňové dokumenty, daňová rozhodnutí, Myslím si, že mezi EU členskými státy by mělo docházet k výměně těchto informací a mělo by to být implementováno velice rychle, protože je to důležité pro všechny naše společnosti, pro naše země. Pokud o tom budeme pouze hovořit a neimplementovat tuto výměnu, automatickou výměnu informací, tak se nikam neposuneme. Děkujeme, říká pan předseda. Děkuji a jako poslední řečník za Národní parlamenty je pan Boníčí z Malty ničí bitte. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste všichni přišli. Já jsem byl ministrem a zároveň i poslancem Maltě, na Maltě a já nyní vedu dvě rady. Jednak samozřejmě ehm, na půdě Evropské rady. Jedna se týká justice a druhá kultury. Většina poznámek, které zde zazněly, Jestli dovolíte, já bych na základě toho rozdělil můj příspěvek do tří části. Velice stručně. První se týká evropských institucí a jejich aktivit. Já budu skutečně, já jsem nesmírně stručný ve všem, co dělám, takže i v mém projevu budu velice stručný. Čili co dělali a udělali evropské instituce po té, co došlo k odhalení Panama Papers. Co si myslí instituce jednak u směrnici, která bojuje proti praní špinavých peněz? Doufáme, že Malta zahájí diskuzi a zároveň politickou dohodu ještě před létem v této oblasti. Dále je to směrnice tím, že budeme kriminalizovat praní špinavých peněz, o tom hovořili ministři a dosáhli již konsenzu na, neza, na neformální radě ministrů justice jsme o tom hovořili již v létě. A dále je to uznávání, pokud jde o vymáhání a příkaz k zmrazení finančních prostředků. O tom hovořili ministři minulý týden na Maltě. Dále jsou to poznámky, které zazněly ze strany naší opozice. Pan kolega byl takový stranický ve svém vystoupení, já nebudu takto postupovat. Tak on je ale tím posledním, kdo by měl hovořit o dobré zprávě a řízení. Spíše by měl reagovat na ty ožehavé otázky, které vyplynuly po jeho fungování v roli ministra u nás. A dále několik slov k tomu, co zde zaznělo o Maltě a našich finančních institucích. Rád bych vás ujistil o tom, že máme efektivní, zdravý, silný finanční sektor, který plní normy a povinnosti. A já nesouhlasím s tím, že by jsme snad měli být nějakým offshoreovým rájem. Všechny vlády na Maltě v průběhu mnoha let se snažili plnit tyto povinnosti tak, aby náš finanční sektor byl silný a odolný, takže já s tím nesouhlasím s těmito poznámkami. Děkuji vám mnohokrát. Tady se nevede, prosím pěkně, politický boj, to si vyřešte eh, v, na Maltě, eh, tam si to můžete řešit dle libosti. Tak, teď tady mám celou řadu žádostí o slovo od ostatních kolegům a e, rád bych, abychom si rezervovali tak 20 minut na vystoupení všech expertů, takže prosím všechny, aby dodržovali čas. Jako první Darius Rozáty, pak Fabio De Masi, potom je Pekofot, jeden se s a pak další, takže pak Darius Rozáty jako první. Eh, koordinátor frakce EPP ve výboru pana. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panelistům za to, že eh, přinesli zajímavé informace o tomto velmi ožehavém tématu vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým únikům. Mám otázku především na pana Píta, ale mohou reagovat i další panelisté. Všichni řečníci zdůraznili roli takzvaných prostředníků v tom vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňových únicích. To jsou i daňoví poradci, ale také banky. Ale banky jsou regulovány z naší strany, všechny ty ostatní skupiny, pokud jsou regulovány, tak pouze jde o samoregulaci, etický kodex a tak dále, daňový poradci a tak dále. Do jaké míry je v Evropské unii dostatečná tato samoregulace k tomu, aby odradila tyto prostředníky od toho, aby se zapojovali do pomoci nelegálním tokům peněz, otvírání offshoreových účtů a tak dále. Neměli bychom se zamyslet nad externí regulací těchto profesí státem, alespoň tedy některých aktivit těchto profesí. A druhá otázka se týká zkušenosti Spojených států. Ve výboru pana jsme slyšeli od expertů, které jsme si sem pozvali, že Spojené státy omezily dosah daňových podvodů tím, že mají legislativu FATKA. Byly zde nějaké návrhy, že bychom vytvořili evropský ekvivalent FATKA? Do jaké míry si myslíte, že by to byl správný krok v boji proti těmto praktikám? Děkuji, pane Rozáty. Teď má slovo Fabio De Masi, místo předseda výboru pana. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. K Maltě nechci vyvíjet žádné větší komentáře. Často tím, že zástupce vlády říká, má země není daňový ráj, se pozná, že to daňový ráj je. Sdílím celou řadu hodnocení kolegů a kolegů protože je fakt, že v Evropě máme daňový kartel, máme banky, které se připojily ke kriminálním kartelům a vedou pro ně kriminální činnost a velice často to je modus, typický modus operandi. K tomu, co říkal eh, kolega z Rakouska, eh, podporuji většinu z toho, co jste říkal. Je to ovšem tak, že rakouská vláda i spolková vláda v Německu jsou proti eh, zveřejňování informací o koncernech, protože a ohánějí se přitom tedy hospodářskou soutěží. Takže jak se k tomu stavíte vy osobě, osobně? A na, dva, na pana Píta mám dva dotazy. Ehm, my tady eh, v parlamentu eh, chceme vyjmout jaksi eh, ty dědičné svěřenecké fondy z těchto, z těchto informací, protože do nich tak jako tak netečou žádné peníze. Jaké jsou vaše poznatky k tomuto? Máte nějaký názor, zda by se to mělo zveřejňovat ty informace o vlastnicích nebo ne? A za druhé, jaké máte zkušenosti s takzvaným Taxation Task Force? Ono, tady jsou takový ti obvyklí podezřelí, Eh, jako Panama a eh, Kajmanské ostrovy a tak dále. Eh, přičemž komise vydala černou listinu, kde tyto subjekty vůbec nefigurovaly, proto my jsme ten seznam odmítli. Komise se hodně jaksi rozdurdila, no a pak to nechali spadnout pod stůl a, a šli na kávu, že ano. Eh, já se vás chci zeptat, eh, jak to má být s tím, že tedy eh, se ústně hovoří o tom, že takovéto task forces musíme zřizovat a podporovat, ale na papíře jim vlastně jenom stěžujeme práci. Takže stačí uvést někoho jenom na černou listinu, nebo je potřeba zavést sankce vůči těm, kteří z těchto zemí operují? Děkuji, je Pekofot, náš, jeden z našich spoluspravodajů na toto téma. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem panelistům za velice zajímavé poznatky. Dovolte mi stručnou poznámku. Tady jde o to, aby se moc vrátila k členským státům v oblasti danění, praní špinavých peněz, financování terorismu a tak dále. Dnes vidíme, že globalizace a náš jednotný trh některým i těm zlým subjektům dává do ruky nástroje, které mohou eh, využívat k nekalým praktikám. Takže je to náš společný boj. Podobně, jako jsme dnes viděli, že v Evropě máme problémy, Deutsche Bank dostala právě historickou pokutu za to, že neplnila ehm, pravidla proti praní špinavých peněz, půl miliardy amerických dolarů, protože měli ruské peníze, nějakých 10 miliard od roku 2011 do roku 2015, které měly být vyprány. A věci jako toto se dějí každý den. Proto je potřeba posílit naši domácí legislativu. V první řadě, a to říkal i Louis Michel, eh, bychom měli přemýšlet o tom, že bychom měli nějaké evropské finanční spravodajské služby, které budou spolupracovat, protože my jsme tady měli slyšení se zástupci složek činných v trestním řízení a z toho vidíme, že je zde jasný nedostatek efektivní spolupráce mezi členskými státy, konkrétně tedy mezi jejich agenturami pro vymáhání práva. Lze to na evropské úrovni? Za druhé, když hovoříme o vyhýbání se daní a daním únikům, my jsme měli eh, tu skupinu pro etický kodex pro eh, biznis v Evropě, což je součást jednotného trhu, ale ona nefunguje, protože členské státy pracují v utajení, v jednomyslnosti a nejsou schopné zakázat eh, škodlivé přeshraniční daňové režimy. A proto jsme například diskutovali o těch takzvaných patentboxech. Takže co můžeme udělat v členských státech, aby Ehm, naši zástupci v té skupině pro etický kodex byli otevřeni větší transparentnosti a aby konečně zlikvidovali tyto režimy, které, které kradou peníze z daní, které by mohla využít naše společnost. To je něco, myslím, co musíme udělat. A nakonec souhlasím s kolegou z Rakouska. Transparentnost, účinná spolupráce a spravedlivé zdanění, to jsou věci, které eh, se musí v této agendě sejít. Děkuji vám. Děkuji vám, Jepe. Eh, jako další a prosím o pochopení, že, že je potřeba být stručný. Eh, Ubaje z Belgie. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkům za jejich vysvětlení. Především eh, děkuji také třem poslancům, protože si myslím, že závěry vyšetřovací komise budou užitečné pro to, aby se změnily linie v radě. Mám tři otázky především tedy na poslance. Víte od odhalení o Panama Papers, eh, zda se to nějak řešilo v našich členských eh, státech, eh, zda to mělo nějaké následky. Je tady taky ta velká čtyřka, tu já považuji za součást, protože jednak jsou to poradci vlád, komisí, bank, majitelů offshoreových společností a tak dále. Vyslechli jste je nebo ne, ve vaší komisi a myslíte si, že by se mělo skoncovat s tímto střetem zájmu? A hodně jste také hovořili o evropské spolupráci. Co navrhujete jako první, tu nejnaléhavější etapu, jak bychom mohli postoupit tímto směrem? Děkuji. Děkuji jako další Miguel Biegaš z Portugalska, opět europoslanec. Prosím. 42. Please. Uh, Uma primeira questão ao Děkuji. První otázka je pro pana Ahmeda k těm eh, opatřením, která umožňují omezit kapitál ještě před zdaněním to hodně pokřivuje daňovou politiku v Evropě. Umožňuje to firmám využívat eh, takovýchto kroků. Myslíte si, že je možné odstranit eh, tuto belgickou výhodu, protože takováto výhoda tedy ve vaší zemi existuje. Vidíme také, že jiné jurisdikce čím dál více používají tento nástroj. A potom další dvě otázky. Transpozice směrnic do národních legislativ eh, ponechávají poměrně velký prostor. Ve Švýcarsku například eh, stačí oznámit eh, pohyby hotovosti, které jsou přes 100 000 švýcarských franků. A to nám tedy už umožňuje udělat si představu jaký rozdíl zde může být v transpozici legislativy. A poslední otázka. U těch vlastníků, tam se říká, od jaké úrovně je třeba oznámit tu identifikaci skutečných vlastníků, 25%, 10% a tak dále, ale víme, že o některých subjektů se jedná už o 5%. Jsou tam nějaká jiná možná alternativní řešení, která by umožnila zlepšit efektivitu tohoto opatření? Děkuji, mám ještě tři žádosti o slovo a musíme být struční. Dále kolegyně Eli Schlein. Thanks, chair. Dear colleagues, it's a... Děkuji, pane předsedo. Je skutečně potěšením eh, vést tuto výměnu názorů v vámi. Já si myslím, že jedna výměna ovšem nestačí. Budeme muset úzce eh, spolupracovat, protože otázka boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti jasně ukazuje, nutnost existence Evropské unie, protože když je možno snadno přesouvat velké množství peněz z jedné strany na druhou, tak je třeba přijmout efektivnější opatření. Souhlasím tedy s panem Krajnerem, jak může být EU udržitelná, když je založena na útěku směrem dolů nebo závodu směrem dolů na tu nejnižší úroveň. To je hra, kde všichni ztrácejí. Velké podniky platí daně z žádná celá 0,01% svého zisku, takže je to jasné, že to není efektivní. A my tady se snažíme jeden druhého obelhávat, snažíme se jeden druhému krást důležité zdroje pro naše občany. Počkejte, Dovolte také, abych zdůraznila, že evropská dimenze nestačí, musíme mít globální dimenze a proto tento parlament chtěl tu Evropskou komisi pro zdaňování přetransformovat v mezivládní organizaci, která by to mohla řešit na globální úrovni. Tak a teď jako vzor stručnosti místo předsedkyně Ana Gomes. Jedna minuta. Uh, ano, pokud jde o CDD, tak uh, pokud jde o finanční instituce o tu nejnižší úroveň, potom máme tu nejvyšší úroveň, kde evropská legislativa umožňuje kontrolovat eh, banky v EU. Já upozorňuji na dopis, který jsem nedávno dostala od pana Henry z EBA, z, Evropské banko, z Evropského bankovního úřadu. Tam to skutečně kontroluje paní De Santos. A eh, Eh, ty portugalské banky a já jsem si jistá, že se to neděje jen v Portugalsku. Pokud jde o ten závod směrem dolů u daňových pravidel, není to opak toho, o co se snažíme, když chceme vytvořit evropskou fatka, Tady se snažíme vlastně zvát eh, skorumpované ty, kteří perou špinavé peníze do Evropské unie? Děkuji a teď tady jako poslední David Coburn, koordinátor ECR. Pane Coburnem, prosím stručně, chceme i odpovědi. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, kdo chce podporovat vyhýbání se daním nebo korupcí? No nikdo přece. Ale není nic špatného na daňové efektivnosti. Ta myšlenka, že všechny vlády budou mít stejné daně to je nesmysl. Každý má právo chránit svá aktiva před neefektivními, nekompetentními, skorumpovanými nebo nespravedlivými vládami. Ne každý dobře dědí, někteří lidé musí i pracovat velice tvrdě a pak chtějí peníze odkázat svým dětem. Proč by neměli? Oni si to vydělali, oni si s tím můžou dělat, co chtějí. Daňová konkurence mezi zeměmi eh, podporuje eh, efektivitu. Jinak eh, vlády pouze plítvají penězi daňových poplatníků víc než obvykle obvykle. Všichni to víme, všichni to vidíme. Zdá se, že v EU je taková nějaká zvláštní myšlenka, že vlády mají vždy pravdu a jsou vždy hodné. To není pravda. Eh, jednotlivci mají právo chránit svá aktiva. Nesmíme na to zapomínat. Možná zde je takový hon na čarodějnice a zcela správně proti těm, kteří jsou skorumpováni nebo eh, se vyhýbají daním, ale nelze to používat proti lidem, kteří se pouze snaží chránit sebe sama. Nezapomínejme, že v minulém století se ve 40. letech eh, zabíral majetek lidí, to, byl, to byla velice nepříjemná věc. Lidé mají právo se chránit mezi skorumpovanými a nespravedlivými vládami. Děkuji. Pan Coburn je samozřejmě koordinátorem eh, FDD, nikoli v ECR. Eh, je to jeden z velkých zastánců Brexitu, jenom abyste to věděli. On už se teď připravuje na daňovou konkurenci. Eh, dámy a pánové, eh, srdečně děkuji za celou řadu kvalitních intervencí a myšlenek. Máme několik minut eh, navíc. Prosím pana Píta, jako prvního všichni dostanete slovo. Děkuji, já budu velmi stručný. Máme zde celou řadu otázek. Obecně na úvod. Jsou zde dvě věci, které nejsou úplně srovnatelné. Jedna otázka jsou ti, kteří jsou z daňového hlediska upřímní a potom jak předcházet praní špinavých peněz. Tady je otázka transparentnosti. Jsme transparentní a pak je zde druhá otázka. Daňová harmonizace. To je na vás, v jaké politické segmenci chcete k těmto věcem přistoupit, protože je to skutečně citlivé. Eh, můžete se dostat eh, do eh, situace, kdy nebudete moci pokračovat. Potom věci, které souvisí s tou daňovou upřímností a předcházení praní špinavých peněz. Já si myslím, že automatická výměna informací a globální fórum a OECD, tam jsme dosáhli poměrně toho hodně. Tam už to funguje, ten vlak už vyjel ze stanice, takže ti z vás, kteří si myslí, že tyto subjekty možná nejsou úplně dost efektivní. Ano, máte pravdu, FATF je trošku formální z hlediska sousedních institucí, tam antikorupční jednotka, tam jsme řešili ty případy, konkrétně tam jsme jenom neočkrtávali políčka, to je zcela správné. A potom otázka, která se týkala samoregulace. Já mám sám pochybnosti o tom, zda je to dobrý nápad. My ve Švýcarsku máme poměrně širokou seberegulaci, pokud jde o banky, svěřenecké fondy a právníky. Mám případy, kde vidím, že to nefungovalo, protože eh, informace se dostaly ven, takže to je velký otazník, to je pravda. A k této otázce transparentnost. Skuteční vlastníci to je otázka, kde je hodně podtémat a jsou poměrně technické. Spadá po to i ta otázka prostředníku. Já jsem také hovořil o tom, jak přistupovat k právníkům. To je skutečně určitě téma, když budete diskutovat o této směrnici. Ta otázka BEP, jak o tom hovořila kolegyně z Portugalska, já jsem viděl ty účty do Santos a když tam máte 200 milionů ze Sonagoldu a potom to rozdělíte mezi své přátele, tak to nevypadá úplně dobře, ale pravidla existují, jde pouze o jejich implementaci. Musíte uplatňovat pravidla, dodržovat je. Nemyslím si, že potřebujete v Portugalsku nové zákony, vy už ty zákony máte. A také na mezinárodním poli existují zákony. Je zde otázka o pohybu peněz mezi státy. To je téma, které se řeší na všech, ve všech institucích eh, Evropské unie. Někdy je to rozumné, ale někdy můžete tuto páku snížit, můžete říci, že to nebude zcela nápomocné. Takže já věřím v monitorovací mechanismus a po dvou, třech kolech se na to můžete ve skupině postupně zaměřit. Další podtéma, které zde zaznělo, co si myslíte o těch 25%? To je ten práh pro podniky, kdy musí identifikovat skutečné vlastníky. To je ta otázka, která zde tedy zazněla. Je to příliš vysoké, máte pravdu, je jednoduché mít ten 25% Eh, práh a tím pádem letět eh, pod hranicí radaru, takže se vyhnout eh, sledování. A pak je zde další specifická otázka. Pravidla pro dědictví v některých zemích v některých zemích máme minimum, které je stanoveno, které musíte předat svým potomkům a pokud někdo využije některou z těchto offshoreových konstrukcí k tomu, aby obešel tato pravidla, tak je to nespravedlivé. Tím vlastně obelhává, poškozuje své potomky. Některé jiné země nemají takováto pravidla. Možná je to jednodušší. Děkuji. Pan eh, Pít eh, odpovídal také na písemné otázky, které momentálně vyhodnocujeme. Eh, pan Kort, prosím. Já, even twee opmerkingen. Er was één vraag, hoeveel... Děkuji. Já bych rád reagoval dvěma větami na celé ty, celou tu otázku těch, toho, toho nizozemského vyšetřování. Zatím máme celkem 700 jmen na tom eh, seznamu vyšetřovaných subjektů. Daňové orgány se zabývají 150 konkrétními případy aktuálně. V Nizozemsku je poměrně vysoká míra ochrany a s tou, eh, za účelem vyřešení otázky té ochrany právníků a tak dále bude přijata nová legislativa. A pak eh, k tomu 25% eh, Prahu, co do zveřejňování reálného vlastnictví. V Nizozemsku se v parlamentu objevila iniciativa, která se chce podívat na všechny vlastníky, i ty, kteří jsou pod tím 25% Prahem a chce jejich jména zveřejnit pro všechny eh, orgány a doufáme, že to dostane podporu. Děkuji vám. Pan Laui, prosím. Eh, opět prosím stručně, ano? No pane předsedo, já zodpovím otázky kolegy Baje a také portugalského kolegy. 239 případů je teď zkoumáno eh, daňovou zprávou více z těch, z těch více než 700, které odhalili Panama Papers. Zatím ještě nemáme výsledky vyšetřování. Pokud jde o ty finanční prostředníky, to je druhá otázka. Konzultační společnosti, tu velkou čtyřku, ty dělají revizi, dělají audit a také poskytují daňové poradenství. To je věc, která působí problémy. My si klademe otázku, zda ve svém revizním oddělení nebo ve svém auditním oddělení eh, vlastně neloví klienty pro tu svou službu daňového poradenství. V každém případě si musíme tuto otázku položit. Možná, že úroveň Evropské unie je nejdůležitější nebo nejvhodnější k tomu, aby zde byl nějaký operační rámec. Musíme mít nějakou homogenní legislativu. Pokud jde o daňové ráje, musíme mít společné databáze a také automatickou výměnu. Portugalský kolega má pravdu, pokud jde o ta belgická pravidla. My se chystáme na reformu, kde by nám eh, toto pravidlo zmizelo, ale není zde úplný konsensus. Já jsem proto, aby to zmizelo, protože to není dobré ani pro Belgii, ani pro sousední země. Děkuji, pane Laui. A nakonec má slovo pan Krajner. Eh, děkuji. Chtěl jsem říct, že ten poslední příspěvek, příspěvek mě šokoval jak tónem, tak eh, obsahem, ale jinak porovnávání Apple eh, na jednu stranu s obětmi holokaustu a pak porovnávání Ehm, náš, našich vlád v EU s nacismem, myslím, mluví samo za sebe. Nicméně i tak je šokující něco takového slyšet na veřejném fóru, jako je toto. Co se týká konkrétních otázek, country by country reporting a jeho zveřejňování, ano, já si myslím, že by to tak mělo být. Není to jako striptease. Ehm, je to, pokud vím, nějakých devět čísel, takže tam neodhalíte celou tu strukturu spolupráce, nesvlékáte se do naha v vozovkách. To se nemusí dělat ani v Rakousku, ani v německém Firmenbuchu, takže bylo by to jistě transparentní tam, kde neexistuje takovýto veřejný rejstřík firem. Takže eh, nevím, jestli to je taková otázka utajení co do eh, té spolupráce, tedy že utajení je záminka, proč nic nezveřejňovat. Eh, to nejdůležitější tady, myslím, už zaznělo transparentnost spolupráce a spravedlivé zdanění. A pak ještě jedna věc na závěr. Já slýchám věci jako daňové ráje, je oáze, tax haven, tax paradise – Eh, já si nemyslím, že to je tak hezké, jako se to maluje. To nejsou ráje, jsou to bažiny, ty je potřeba vysušit. Eh, já bych nikdy nechtěl nějakou oázu nebo eh, paradízu zničit. Já bych tomu říkal zkrátka daňové, žum, daňové bažiny, protože tam se peníze ztrácí. Děkuji. Děkuji, pane Krajnere. Teď tedy celé toto zasedání, otázky i odpovědi budou zaprotokolovány a bude to k dispozici. Já jsem té intervenci pana Kouberna eh, tak dobře eh, nerozuměl, protože mluvil velice nahlas. Eh, budeme mít protokol a zkontrolujeme to. Všichni známe, jaké jsou procedury. Srdečně všem děkuji za spolupráci, za přítomnost. Bylo to, myslím, dobré zasedání. Vzhledem k nedostatku času nemáme čas na závěrečnou řeč, takže vám zkrátka děkuji a předávám slovo předsedovi výboru Ekon. Thank you very much. Děkuji za slovo. Děkuji za tuto nesmírně zajímavou první část našeho programu. A nyní se můžeme asi za minutku nebo dvě minutky si uděláme přestávku a budeme pokračovat druhým panelem o bankovní unii, unii kapitálových trhů a finančních službách. Takže velice kratičká přestávka, prosím neodcházejte.